Panují zde různé názory, ale existuje zde většinová pozice, která se vyslovuje pro podrobnější analýzu a hodnocení čísel. Děkuji a přeji nám všem hodně zdaru. Děkuji paní Trüppel. A tím jsme dospěli ke konci společné rozpravy o rozpočtu. Děkuji vám všem za eh, vaše příspěvky. Uzavírám eh, debatu a hlasování o zprávě paní, pana Maňky se koná zítra a paní Trupl dnes ve 12 hodin. Teď přecházíme k další části naší rozpravy. Je to společná rozprava Evropský uprchlický fond a Schengenský informační systém. Máme tady zprávu Rui Tavares, Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013 a dále je tady zpráva pana Kolio, přechod ze Schengenského informačního systému 1 na tento systém druhé generace a také jeho zpráva o přechodu ze Schengenského informačního systému na druhou generaci a pak máme zprávu Rui Tavaresa o společném programu Evropské unie pro znovu osídlování. Zahajujeme rozpravu Schengenským eh, informačním systémem a slovo má nejprve pan Coelho, který je zpravodajem a bude mít čtyři minuty. Eh, to jste řekla skvěle, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, komisaři, paní komisařko, dámy a pánové, nejprve chci připomenout, že tento parlament již jednal o zdržení v tomto eh, programu. V roce 2009 bylo přijato usnesení k systému IS druhé generace a vízovém systému. Parlament tehdy již vyjadřoval své obavy ohledně spoždění zahájení provozu a žádali jsme o větší transparentnost, co se týče Eh, implementace SIS 2. Všechno to vlastně mělo začít eh, v roce 2007. Teď máme rok 2010 a nemáme žádnou záruku, že a kdy se to bude finalizovat. Co se týče balíčku, který jsme analyzovali, pak jsou čtyři otázky. Kdy dojde k tomu přechodu, k té migraci? Zda se bude muset nejprve vyhodnotit, zda tento systém může být v souladu s požadavky právního nástroje. Až k tomu dojde, pak snad bude moci dojít k přechodu ze SIS 1 na SIS 2, ale eh, zkoušky ukázaly, že jsou s tím problémy. A z tohoto důvodu rada rozhodla, provést další zkoušky. To se dělalo v roce 2009 bylo třeba testovat eh, tento systém ještě i v lednu 2010, protože zdaleka ne všechny požadavky se podařilo dříve splnit. Zdá se tedy, že ten systém není dostatečně stabilní. A to se vlastně znovu opakovalo v dubnu a v květnu. Jak vidíme, požadavky zatím není plně eh, dodrženy a také doba odezvy není dodržována. A z tohoto důvodu není úplně jasné, zda ty zkoušky nakonec budou úspěšné přičemž musí být podmínky splněny dříve, než ten provoz může rozběhnout a potřebujeme, aby SIS-2 byl plně provo, provozu schopný. A podle článku 52 se provádějí globální testy a ty budou muset prokázat, že podmínky jsou dodrženy. Budeme muset také eh, být schopni zaručit bezpečnost, zabezpečení systému, ehm, odkud se bere naléhavost této iniciativy. Jsou tedy požadavky na přechod, které, jak už jsem řekl, nebyly zatím splněny. Eh, komise dala mandát na SIS-2, který vyprší v černu tohoto roku, neboli bude třeba poté eh, změnit i takzvanou sunset doložku balíčku, která byla schválena v roce 2008, abychom zabránili tomu, že by to vypršelo. Dále, další otázka, jak je tomu eh, se změnami propočtu. Byla tady doložka Sunset, eh, kterou zajistila komise a my se domníváme, že by měla být rozšířena až do prosince 2011 a to má zase co dělat eh, se spožděním. A podle právního základu je třeba, abychom využívali tu nejlepší dostupnou dostupnou technologii, abychom a musíme zajistit také e, funkční e, časový rámec. Musíme mít také zřízenou řídící radu. Kdyby tento systém existoval už od začátku, pak bychom takové problémy neměli. Ale my musíme také zajistit parlamentní dohled tohoto přechodu, nad tím přechodem, protože tady nehovoříme jenom o právním základu, hovoříme také o tom, aby se zajistil dohled nad všemi akcemi, které Evropská unie schválí. Pan Alvaro a já Ehm, jsme žádali pan, paní Letford a paní Mayer, aby Není dáme hned slovo. Pardon by měl být slovo pan. Došlo k problémům, proto e, pan Talver se sem nedostal, souvisí to, pan, e, ten se sem nedostal kvůli vulkanickému prachu, ale teď tedy dávám slovo na jednu minutu panu Alvarovi z rozpočtového výboru. Děkuji, paní předsedající. SIS 2 je taková záležitost, která se táhne již celou řadu let. Byly to pokusy, neúspěchy a další pokusy. A doposud to vše stálo 90 milionů euro které v podstatě v očích mnozích byly promrhány. Z hlediska rozpočtového výboru můžu říci, že jakékoliv slovo, které řekl můj kolega Coelho, tak to vše mohu podpořit. My velice dobře spolupracujeme v této záležitosti a nám všem jde o jednu jedinou věc, aby SIS-2 fungoval. Ovšem musíme si být schopni také připustit, že někdy dochází k případu, že něco nefunguje a rozmyslet si alternativy. Nejsme proto, abychom se tohoto projektu vzdali. Chceme pořit komisaře, který zdědil toto portfolio, tady není jednoznačné. My Doporučujeme plénu tedy proto, abychom finanční prostředky pro SIS 2 dali do rezervy, tak abychom měli lepší kontrolu těchto prostředků. A dále bych chtěl, abychom měli jakýsi plán B pro případ, že bychom si museli jednoho dne přiznat, že to, čeho jsme chtěli dosáhnout, nám dosáhnout nepodařilo. Děkuji panu Alvaro a nyní dostane slovo paní komisařka Malstrémová. Děkuji. Děkuji. Dovolte, abych začala eh, se systémem SIS a pak eh, ke zprávě Tavares, anebo se mám vyjádřit k oběma. Takže vážení členové Vážený pane Coelho, vážený pane Alvaro, děkuji vám mnohokrát za vaše projevy a za velmi konstruktivní způsob spolupráce eh, na eh, tomto nesmírně komplikovaném materiálu, který jsem zdědila. Je to skutečně velmi komplikované, ale budu s vámi eh, spolupracovat co nejvíce, tak abychom to pojednali transparentně. Pokud jde o radu, tak ta rada potvrdila, že eh, test milníku 1 byl úspěšný a že vývoj SIS 2 bude pokračovat v souladu se stávajícími technickými možnostmi. Legislativní návrh před vámi obsahuje tři podstatné prvky, pan Coelho se k ním již vztáhl, který, které změní vývoj. Eh, za prvé eh, původní datum vypršení instrumentu, to znamená 1. Květ, června letošního roku je nerealistický a dojde ke změně a díky tomu SIS 2 bude pokračovat ve světle technických požadavků a ty jsou v současné době redefinovány za spolupráce s odborníky eh, členských států a 3. až 4. Eh, června eh, to bude projednáno v Radě. Komise zatím ještě není schopna tento návrh, ten druhý návrh mm, přijmout. Nyní finalizujeme požadavky a nový globální harmonogram. Po Poté komise předloží návrhy ve světle nového globálního harmonogramu, který bude předložen pak za dva týdny na Radě vnitra a justice. Za druhé, globální řídící eh, eh, rada, správní rada by měla být formalizována. Tato globální rada, řídící rada je velmi dobrý nástroj kooperace a technické analýzy mezi komisí a experty národních států. Komise zajistí, aby to pokračovalo a bude racionalizovat roli složení a postupy této rady. Z tohoto důvodu, že se jedná o čistě technický orgán, není vhodné otevřít tuto radu pro poslance nebo jiné úředníky parlamentu. Nadále budeme transparentně spolupracovat s parlamentem, ale musíme rozlišovat jednoznačně mezi technickou prací a politickou transparentností. E, komise je ale otevřena, bude poskytovat veškeré technické informace poslancům parlamentu, e, zpřístupní zprávy rady parlamentu parlamentu ve světle toho, co právě pan Coelho navrhoval. Za třetí, potřebná eh, legální pružnost k eh, eh, postupu a rozvoji, ta bude zajištěna. Myslím, že všichni s tím souhlasíme. Pokud jde o rozpočtové aspekty, pokračování eh, vývoje SIS-2, ta komise sdílí cíl zpravodaje, to znamená co nejefektivněji nakládat s penězi daňových poplatníků a zpráva mm, požaduje zachovat práva mm, parlamentu, pokud jde o eh, rezervu, to je teda v souladu s diskusí o rozpočtové pravomoci parlamentu. Chci pouze pana Alvara požádat, zda by mohlo dojít k jasné eh, deblokaci v případě, že ty finanční prostředky budeme potřebovat. Chci poděkovat výboru Libe a panu Coelhovi eh, a panu zpravodaji za Kobu, panu Alvarovi za skvělou spolupráci eh, ohledně materiálu. A dovolte, paní předsedkyně, je mi ostatně líto, že pan Tavares ještě nedorazil. Měli jsme s ním možnost diskutovat o tomto nesmírně důležitém předmětu a sice programu znovu usídlování. Jak víte, mnozí eh, uprchlíci jsou v zemích Asie Afriky středního východu, ale mnozí z nich se dostávají do neřešitelných situací, kdy už se potom nemohou dostat ani zpět do země původu, ani se nemohou integrovat do země prvního azylu, protože mnohé z těchto zemí sami jsou obětmi chodoby a konfliktu a eh, u těchto mm, skupin eh, usedlíků, uprchlíků můžeme hovořit jenom o znovu usídlování. A tady Evropská unie může prodemonstrovat eh, skutečnou solidaritu eh, s těmito přetíženými zeměmi prvního azylu a, a zajistit ochranu pro nejzranitelnější uprchlíky. Eh, dnes se znovu usídlování provádí, ale neexistuje strukturální koordinace na úrovni Evropské unie. Komise je přesvědčena, že Evropská unie může sehrávat větší úlohu tím, že posílí globální úlohu Evropské unie a že prokáže solidaritu s těmi, kteří jsou nejvíce dotčeny, s těmi regiony. Návrh byl předložen v září 2009 a ten chce právě zlepšit tuto situaci. Velice nás uspokoje pozitivní odezva ze strany Evropského parlamentu a rady na tento návrh. A chtěla bych velice poděkovat panu Tavaresovi za jeho velké úsilí a za dosažení politického konsenzu mezi různými skupinami v této věci. Představa návrhu je taková, že Evropská unie v partnerství s UNHCR e bude přispět přispívat k tomu, aby se strategicky provádělo znovu usídlování na základě každoročního rozhodování o prioritu. Dají se dohromady kvóty a tím pádem Evropská unie bude schopna zmírňovat důsledky nejobtížnějších konfliktů na celém světě a situaci uprchlíků. Potom každý stát se bude moci sám rozhodnout samozřejmě, kolik uprchlíků znovu usídlí a bude tak možné si vyměňovat zkušenosti a nejlepší praxe. Bude se to dělat každoročně společně a díky tomu Evropská unie bude moci schop, lépe reagovat na nové výzvy a nové potřeby eh, usídlova, eh, pro znovu usídlování a lepší vyučování Evropského fondu pro eh, uprchlíky. Bude možné také provádět cílené strategické programy mezi národními administracemi a mezi organizacemi občanské společnosti a já plně sdílím myšlenku zpravodaje, že by bylo třeba vytvořit zvláštní oddělení v kanceláři, která má být zřízena zejména na Maltě. Maltě. Eh, společný program se teď eh, projednává, protože od roku 2007 pět členských států plus, kteří už měli ty programy, se rozhodli zahájit eh, národní znovu osídlovací programy a několik dalších členských států například usídlilo u sebe uprchlíky z Iráku na základě závazků dohodnutých na úrovni Evropské unie v roce 2008 a je třeba toto pozitivní iniciativu udržovat tak, aby se nedošlo ke zdržením. Nicméně nicméně litujeme, že jsou tady určité procedurální problémy, které to zdržují, aby se to nedalo rychle udělat. Je to samozřejmě eh, věc velkého politického významu, abychom tento návrh realizovali. Rozhodnutí komise vytvořit eh, každoroční priority, vytvářet každoroční priority pro znovu usídlování eh, samozřejmě souvisí také s finančním řízením Evropského uprchlického fondu. A teď máme postup přenesených zákonů a myslíme si, že tento postup by byl zdržen a že zpráva tohoto fondu by byla velice obtížná. Toto je první krok ke společnému přístupu. Při eh, revizi zkušeností samozřejmě budeme k ním přihlížet a budou jistě prezentovány ambicioznější iniciativy v rámci Stockholmského programu. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Euh, Děkuji. Nyní udělím slovo řečníkům ve jménu frakcí a za EPP má slovo pan Papa Nikolau na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Děkuji paní komisařce za její informace. Protože pan Alvarez zde bohužel není, tak i přesto bych mu chtěl poděkovat za spolupráci, kterou jsme měli s panem Tavaresem a chtěl bych vyjádřit svůj pozitivní postoj, tedy postoj celé mé frakce k tomuto programu. Nacházíme se v novém období, co se týče asilových otázek a máme naplánovanou i novou zprávu této oblasti. Nástroj, který zde máme k dispozici, je Evropský uprchlický fond. Ve skutečnosti ovšem si musíme přiznat, že jsme tento fond dobře nevyužívali, že na tomto poli musíme ještě něco učilit. Evropská reakce na celosvětové potřeby v otázkách azylu byla v podstatě dostačující. Máme zde jakousi bázi, e, základ společný se zeměmi, které se toho učinili ad hoc. E, z členských zemí je to zatím 12 zemí, které se ad hoc zúčast, zúčastnili. Samozřejmě to ještě není to číslo, které bychom si představovali. Máme v Evropě tisíce uprchlíků, ale pouze malé, malé procento eh, dostane odpovídající eh, mezinárodní ochranu. Pomocí této zprávy bychom mohli vyslat eh, jakýsi podnět členským státům, tak aby členské státy pochopili, že bychom rádi realizovali tento program. Ochrana uprchlíků je samozřejmě naší první prioritou. Na druhou stranu si musíme také uvědomit, že členské státy mají i další důvod pro to se zúčastnit tohoto programu. A totiž, že pomocí tohoto programu můžeme všem, kteří to potřebují, zprostředkovat poselství, že je možné dostat se do Evropy legálním způsobem. Chci říci, že nelegální imigrace může být redukována právě pomocí takovýchto uprchlických programů. Protože pokud máme tyto programy, tak uprchlík nezvolí nezákonnou cestu, ale vydá se cestou legální. Musíme zohlednit situaci uprchlíků. Stále ještě očekáváme iniciativu ze strany komise. Před, řečník byl přerušen. Chci říci, že současná situace příliš zatěžuje určité země a měli bychom s nimi být solidární. A nyní další řeční pán Hidalgo. Děkuji, paní předsedající. A děkuji paní komisařce Malmströmové. Chtěl bych podpořit zprávu a také duch, v jakém ji pan Tavares vypracoval. Máme zde ten nástroj pro uprchlíky a i ten, to srovnávání s, se státy, které nejsou členy Evropské unie. Toto vše bylo velice užitečné. Veškeré obce v Evropě by se měly snažit jít tímto směrem. Momentálně prožíváme krizi, ale nejhorší krize, kterou jsme měli, byla krize v souvislosti s uprchlíky. Došlo k, se, k jakési kolektivní ztrátě paměti. Když my v bohatých zemích zapomínáme na války, které vedou k těm migračním tokům a my si musíme uvědomit, že to jsme my, kdo zapříčinili tyto války, naše vlády to byly a proto musíme proti tomu něco učinit. Paní Malmstrojenová říká, že se musíme angažovat, přirozeně angažovat se musíme. Delegace tohoto parlamentu navštívila irácké a palestinské uprchlíky a prohlédla si uprchlické tábory v těchto oblastech. Samozřejmě, angažovat se musíme, ale paní Malmstrémová, byste sama byla poslankyní a jistě vidíte, jaký je rozdíl mezi parlamentem a radou, co se týče aktů v přenesené pravomoci. A já bych si nepřál, aby kritika, kterou zde činíme, byla nějakým způsobem um, roznesena, protože my z parlamentu se neschodneme s komisí na aktech před eh, přenesené pravomoci. A nyní další řečník na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Domnívám se, že všichni eh, máme na mysli to, že musíme přesvědčit všechny členské státy, aby se eh, účastnili tohoto programu. Myslím, že to souvisí také s osvětou a eh, se zdůrazňováním výhod, protože ti, kteří se toho účastní, zatím vždy tvrdili, že budou pokračovat a že to vítají. Myslím, že je také důležité vysvětlit, o jaké lidi se jedná. Jedná se o lidi, kteří sami o sobě nemají sílu dostat se do Evropy. Jsou to ženy, děti, nemocní, kteří eh, žijí eh, v uprchlických táborech mimo Evropu a potřebují naši pomoc. Myslím, že je dobře, že se usneseme na tom, abychom větší část z uprchlického fondu dávali na příště k dispozici. Myslím, že je též velmi důležité, aby tyto finanční prostředky, když teda budou vyplaceny národním státům, nezanikly někde v rozpočtu, ale aby byly skutečně využity politik, eh, vybudování udržitelné struktury, aby ty prostředky byly také postoupeny obcím a regionům, kde dochází ke skutečné integraci, kde jsou k dispozici mateřské školy, byty a tak dále. A myslím, že to je důležité. To znamená zapojit města a obce jako spojence do této diskuse. Národní státy mají možná spíše sklon to krátkodobě odmítat, ale eh, obce a města Mm, tam spatřuji já mm, možnost spojenectví mezi námi EU a mezi těmi, kteří vlastně v terénu usilují o integraci. A to bude určitě vzpruha pro nový program znovu usídlování. Považuji za velmi dobré, že eh, aby občan eh, skutečně byl pro tento program získán, aby byly nalezeny spolky, eh, které těmto lidem pomohou při zakládání nových existencí, budou budou jim situaci usnadňovat, budou jim ukazovat, jak funguje město, obec, kde žijí. Potřebujeme celospolečenský konsenzus eh, v této věci znovu usídlování. Je to eh, dobrá eh, věc a musíme skutečně zajistit integraci v terénu. Děkuji, paní kolegyně. Máme, zdá se, technický problém, ehm, z čehož jste profitovala, ale také jste pochopila můj signál. Další je paní Flotr eh, za zelené a má minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo by mi milejší vyslechnout pana Tavarese, ale zdá se, že konečně dorazil práce, kterou odvedl ve snaze o dosažení koncenzu v souvislosti s Evropským uprchlickým fondem, má vést k tomu, aby členské státy předkládali své programy pro znovu usídlování uprchlíků. Je to pozitivní program a paní komisařka Malmström to uvítala a já to vítám tež. Musíme si ale uvědomit i některá čísla, abychom pochopili, jaký je dosah tohoto fondu a jaké finanční prostředky bychom měli vynaložit samozřejmě podmínky eh, eh, by to zhoršilo pro uprchlíky. Kdybychom eh, vlastně ale uplatnili celý Evropský uprchlický fond, pak by to bylo pouze několik desítek tisíc uprchlíků, které bychom mohli přijmout. To znamená, že podstatně méně, než jak si Evropský uprchlický, pardon, než jak si přeje um, úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Jsou to lidé, kteří existují skutečně v nouzi a jsou potřební a nemají možnost vrátit se do svých domovských států. Druhá poznámka, jakési varování. V mé zemi jsme zjistili, jak je to v sdělovacích prostředcích zveličováno, tak jako kdyby se jednalo o jakési milosedenství, které poskytujeme, zatímco současně zakrýváme, zastíráme nejrůznější nešvary. uprchlíci jsou dokonce vraceni do zemí, kde jim hrozí vazba a mučení. To jsou věci, které musíme brát v potaz. Nyní má slovo paní Veržia za sjednocenou evropskou levici, severskou levici minuta 30. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl vyjádřit k šengenskému informačnímu systému. Dnes eh, máme posoudit právní rámec, který by umožnil přechod ze SIS 1 na SIS 2. Zdá se, že tady jsou rozsvícena červená světla. Alespoň eh, slyšíme, že zkoušky zatím nebyly dostatečně průkazné a mm, také Francie, Německo i Rakousko eh, se proti tomu staví, ale komise trvá na svém. Ve skupině GUE jsme velice váhali. A vyjadřovali jsme se i k od problémům, které mohou vzniknout v oblasti ochrany údajů. Je to velice reálná možnost a vidíme, že jsou tady také bezpečnostní rizika a Samozřejmě, že musíme eh, se snažit, aby byla data dostatečně chráněna, protože se jedná o ochranu našich občanů, bez ohledu na to, kolik to bude stát. Musíme tedy mít také nějaký alespoň minimální závazek, Eh, ohledně těchto rizik, protože víme, jaké problémy by to celé přineslo. Tudíž GUA a NGL nemohou souhlasit zatím s takovýmto přechodem. Děkuji mnohokrát, pan Patten, eh, eh, Evropa za svobodu a demokracii. Eh, Británie není členem Schengenu, takže technicky za to by se tento návrh neměl toho týkat naší země a lejbristická vláda se nerozhodla připojit a nová koaliční vláda konzervativní eh, liberálů zůstane asi mimo. A vedlo by to totiž jenom k tomu, že stále více uprchlíků o těch skutečných činů by přicházeli do Evropské unie. Představte si, co by se stalo, kdyby Turecko vstoupilo do Evropské unie. Mohli bychom očekávat nejenom 72 milionů Turků, kteří by najednou měli automatické právo vstupu, vstupu do Evropské unie a tedy od Spojeného království, ale také příliv uprchlíků z Iránu, z Iráku, ti by mohli přejít hranici do Turecka a pak usilovat o znovu usídlení v Evropě. Evropa se nemusí, Británie se k tomu nemusí připojit, ale bude zajímavé se dívat, jak se s tím popere naše vláda, protože je polovina konzervativní strana dělá, že jsou euroskeptici, ať to znamená cokoliv, a druhá zase je e, e, euromilná, ta liberální část, ale eh, pan Cameron, náš nový premiér, ten prostě řekl, že počet eh, na členů eh, očekává novou ratifikaci Evropské smlouvy a pan Cameron se může buď rozhodnout neratifikovat nebo stáhnout svoji záruhu a může poskytnout Britům referendum, které jim bylo upřeno. Děkuji a nyní má slovo zpravodaj výboru Libe, který vypracoval tuto zprávu, pan Tavares, na čtyři minuty. Děkuji, drazí kolegové. Mnoho uprchlíků se nemůže vrátit do své vlastní vlasti. Tito uprchlíci nemohou ani zpět do transitní země, a nemohou se tam, nebo se tam nemohou i nadále, nebo tam nemohou i nadále pobývat. Toto postihuje opravdu velké množství lidí každoročně a my se staníme proti tomu něco podniknout. Kanada, Brazílie, takovéto státy již přijali mnoho takovýchto uprchlíků, ale v Evropě nám něco takového ještě chybí. Za švédského předsednictví se hovořilo asi o 500 tisíc uprchlíků, které by mohly být u nás znovu usídleni. V rámci ve výboru Libe máme dvě zprávy, jednak zprávu z vlastního podnětu a pak zprávu, která je v oblasti spolurozhodování. Jde o to zlepšit stávající politické nástroje, takže to má jaksi procedurální aspekty a pak také legislativní aspekty. Zejména se chceme soustředit na stanovení regionálních priorit. A tyto regionální priority musí jít ruku v ruce s prioritami humanitární. My chceme větší autonomii. Je důležité, aby si Evropa vypracovala intervenční strategie pro znovu usídlení takovýchto uprchlíků. Znamená to, že musíme otevřít dveře zbytku světa, ale na druhé straně samozřejmě členské státy musí mít svobodu v tom smyslu, že si sami mohou stanovit, co je jejich politickou a humanitární prioritou. Mám zde na mysli například oběti týrání a sexuálního násilí. A další věc. Týká se to modulace. Není to deset členských, tedy z našeho pohledu by to nemělo být deset členských států, které se účastní tohoto programu pro znovu osidlování, ale více členských států. Měli bychom tedy navýšit číslo eh, uprchlíků, kteří jsou tímto způsobem přijati, protože v minulém roce došlo k poklesu počtu takovýchto uprchlíků. Samozřejmě je dát, nutné dát k dispozici i větší množství finančních prostředků, ale zejména musíme vypracovat trvale udržitelný program. Zdále by měla mít komise možnost použít naléhavého postupu, tak aby mohla v silnější míře přijímat uprchlíky z oblastí, kde propuchla náhlá krize. Další důležitá věc a zde bych chtěl, paní komisařko, říci, že argumenty, které se týkají toho časového harmonogramu a těch postupů, tak zde si myslím, že parlament, pokud je třeba, je schopen reagovat velice rychle. My jsme schopni velice rychle reagovat na vaše návrhy, pokud to bude třeba. To jsme již prokázali ve výboru Libe a také ve výboru AFET. Pokud existují určité neschody mezi parlamentem a komisí, tak je musíme, můžeme velice rychle odstranit. A jinak si myslím, že by tam nemělo docházet eh, ke komplikacím, protože se jedná o důležité humanitární rozhodnutí a přece není možné, aby takovéto rozhodnutí stroskotalo na byrokratických překážkách. Toto je rozhodnutí, které souvisí s naší politikou, s naší kulturou, jak chceme přijímat hosty. A já si myslím, že opravdu z naší strany nebudou existovat žádné procedurální překážky a nesmí docházet k tomu, že by iniciativy byly prodlužovány podobným způsobem. A nyní má slovo pan Buzutil na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tento program znovu usídlování má zaplnit stávající mezeru a jsem překvapen, jak to, že tento program dosud na evropské úrovni neexistuje. Jsou zde jiné země, které mohou sloužit jako příklad, například Spojené státy americké, které mají program znovu usídlování, který je velmi dobrý a mají množství zkušeností, z nich se můžeme poučit. Tento typ programu, zdá se, je velmi důležitý, protože ukazuje, že Evropská unie je připravena Eh, projevit svou humanitární tvář eh, mnoha lidem světa, ale eh, zatím se skrývají ještě i další důvody, protože současně i snížíme tlak na ilegální přítok nebo přísun imigrantů, včetně těch, kteří potřebují pomoc od Evropské unie. A proto, jestliže program, který chceme vytvořit, program znovu usídlování, může být použit i k tomu, aby byli přijati uprchlíci z Libie, kteří usilují o pomoc. Budou mít tito lidé méně důvodu přeplavit se přes středomořské, eh, středomoří a riskovat své životy. A proto pomůžeme, když pomůžeme jim, pomůžeme i zemím Evropské unie, které v této chvíli nesou nej, větší břemeno. Eh, a samozřejmě tento program by měl jít ruku v ruce s dalším programem, který pomůže zemím Evropské unie, eh, které jsou nadměrně zatíženy tímto břemenem. Tyto eh, ostatní země musí uznat, že máme eh, program, který umožňuje transfer eh, lidí požívajících mezinárodní ochranu do jiných zemí Evropské unie. V této chvíli probíhá pilotní projekt, který se týká Malty, ale já bych chtěl, aby se tento projekt stal trvalým a aby byl přístupný i ostatním zemím Evropské unie, které to rovněž potřebují. Děkuji. Děkuji, pane kolego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 stínový zpravodaj za skupinu socialistů a demokratů přechodu ze SIS 1 a SIS 2 bych se chtěl vyjádřit právě k této věci. Nejprve chci poblahopřát panu zpravodaji, poděkovat za vynikající práci i za spolupráci. Chtěl bych také poděkovat paní komisařce Malstramová protože od doby, kdy se ujala úřadu, se v této oblasti objevila větší transparentnost, která tady předtím do značné míry scházela. A zdá se, že předtím nám komise nebyla nikdy schopná říct konkrétní datum pro přechod. A ani teď to nevíme. A nevíme vlastně ani, do jaké míry byly nebo nebyly úspěšné zkoušky. Proto je tady mnoho otazníků ohledně vůbec života schopnosti tohoto projektu, přičemž Evropský parlament má právo dohledu na vydávání komunitárních finančních prostředků. A proto bychom si přáli, aby se prostředky na SIS-2 dali do rezervy. Evropský parlament musí být konzultován průběžně eh, k projektu Schengenského informačního systému 2, který nesmí být ohrožen nedostatkem transparentnosti a politického odhodlání. Je třeba zajistit eh, správnou vyváženost mezi náklady a prospěchy. Děkuji paní Ždanoka na minutu a Já tady také budu hovořit o šengenském informačním systému. Vážná paní předsedkyně, paní eh, komisařko, vážení kolegové, chci samozřejmě poděkovat panu Koelovi za jeho vynikající práci. Dovolte mi, abych zdůraznila, že moje skupina od samého začátku velice eh, opatrně přistupovala k SIS-2 s ohledem zejména na otázky ochrany údajů. Teď se zdá, že ta dlouhá sága SIS-2 zdaleka není ještě vyřešena, stoupají náklady, jsou tady zdržení, ale pozitivní výsledky nevidíme. Není ani konsensus ohledně vyhodnocení výsledků zkoušek, protože Francie, Německo a Fran- Eh, Rakousko je nevidí jako Ehm, úspěšné přístup eh, zpravodaje je správný. Musíme si upřímně říci, že možná ten současný projekt selha, selže a musíme hovořit o alternativách. Měli bychom také vyšetřit příčiny tohoto neúspěchu. Pokud máme investovat o 30 milionů euro více, pak parlament potřebuje veškeré informace, aby mohl dát informovaný souhlas musíme také podržet sunset doložku, protože nemůžeme celoživotně vkládat do toho peníze. Samozřejmě, že tady musí být určitá flexibilita, nicméně musíme mít jasně nastavená hodnotící kritéria a musíme být schopni rychle zareagovat, pokud by se zase náhodou něco zvrtlo. Děkuji. Děkuji paní kolegyni a jako další má slovo paní Ernst na minutu 30. Děkuji. Jednak jsem toho mínění, a zde chci tedy hovořit k systému SIS, že Evropská unie by neměla jít politikou přání, ale měla by vycházet vždy ze skutečností. Tedy měla by si v rámci Schengen systému SIS uvědomit, že ty testy, ten text, ten takzvaný milník Milestone 1 ztroskotoval. Zjišťujeme tedy po osmi letech, že cíl komise totiž přechod z SES 1 plus k SIS 2 není možné uskutečnit ani technicky, ani právně. To není můj odhad, to je odhad Spolkové republiky Německo. Taková je pozice u nás doma a já ji naprosto chápu a podporuji. Zatím jsme promrhali 90 milionů eur, chceme promohat i další peníze, ale my nechceme, aby ta lhuta byla prodloužena do roku 2013. Ne, my se chceme eh, prostě od tohoto systému odloučit, chceme s ním skončit a chceme alternativní systém. A druhá věc, eh, levice velice kritizuje systém SIS-2, respektive strana Dealing, protože Ehm, tímto způsobem mohou například tajné služby mít přístup k těmto informacím. Ovšem v Německu máme přesné rozlišování mezi informacemi, které má k dispozici policie a které mají k dispozici tajné služby. Pokud se to směšuje, tak v podstatě i hned to končí stížností stížnosti ústavního soudu. Takže takto je to alespoň v mé zemi. Dále, do SICu mají být zanesena biometrická další data a my si nemyslíme, že by to bylo smysluplné a správné. Děkuji. Děkuji paní kolegyně. Dalším řečníkem měl být pan Messerschmidt, ale já ho zde v sále nevidím, takže jako další dostane slovo pan Jakolíno Tedy prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji. Děkuji. Paní předsedající, potřebujeme koherentní rámec pro to, abychom mohli mít skutečnou solidaritu mezi členskými státy v rámci koordinace politik společenství, které se týkají uprchlíků. Takovýmto opatření by byl dobrý přístup pro to, abychom zvládali migrační toky, toky uprchlíků. A proto je důležité, abychom do toho zapojili občanskou společnost. A to jde ruku v ruce s takovým nástrojem, který tedy podpoří tyto snahy. Zároveň potřebujeme seznam priorit s ča- jasným časovým harmonogramem a také potřebujeme přesně vědět, jaké finance máme k dispozici a kolik členských států bude mít takovéto programy. Zatím je to 10 členských států. Dále potřebujeme potřebná ochrana opatření, které budou v oblasti zdravotnictví, tak abychom chránili osoby, které se nacházejí ve velice, velice zranitelné situaci. Dále e, otázka zpětné vysledovatelnosti. Ta by měla být také ústřední, a to i ve smyslu slučování rodin. Zároveň bychom měli zohlednit spoj- posílenou spolupráci mezi členskými státy, tak aby došlo k harmonizaci postupů. Chceme, aby Evropská unie se tímto tématem zabývala realisticky, tak abychom trochu pomohli, odebrali zátěž jižním zemím. Je důležité mít dohody o spolupráci, tak jak to je i v jiných případech, například mezi Itálií a Líbií či mezi Nigerií a Líbií. Toto je jediná cesta, jak můžeme dospět ke konkrétní solidaritě. Často je tomu totiž tak, že konkrétní solidarita mezi členskými státy neexistuje, ale je nezbytná. Jako další paní Beňová. Děkuji paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Předně chci poděkovat panu kolegovi Tavaresi za jeho práci v oblasti uprchlické politiky a rovněž bych ráda vyjádřila své politování nad tím, že pouze polovina, necelá polovina států Evropské unie má oficiální programy eh, znovu usídlování pro uprchlíky z třetích zemí. Navíc tyto programy nejsou dostatečně koordinovány, jak již zaznělo, a v důsledku nízké úrovně koordinace a nedostatečné dostatečné spolupráce mezi členskými státy EU jsou i e, náklady související s přesídlováním velmi e, vysoké, což může způsobovat jistou neatraktivnost této myšlenky. Jsem ale přesvědčena, že při dostatečné politické vůli my, Evropané, budeme schopni vytvořit efektivní, spravedlivý a solidární program pro znovu usídlování. Za tímto účelem bude nevyhnutné e, uplatit tento program, ale také fond pro znovu usídlování. Z tohoto balíku by se financovalo vytvoření národních programů znovu usídlování, tam, kde ještě neexistují, ale také koordinační aktivity na centrální úrovni. Z mého úhlu pohledu je ideální koordinátor Evropský podpůrný úřad pro azyl. Děkuji, paní místopředsedkyně. Děkuji, paní Beňová a nyní má slovo pan Tarant. Minuta. Děkuji. Chci poděkovat eh, všem, kteří skutečně pilně pracovali na eh, tomto zdánlivě nekončitým příběhu SIS 2. Um, prodlevy a um, eh, navýšené náklady jsou alarmující a to také vypovídá o řídících schopnostech pana Barosy v rámci eh, jeho první komise. Domnívám se, že bychom z toho měli si vzít eh, ponaučení a mm, uplatnit je v rámci nové agentury ITA, která by mohla být situována v Talinu, což by byla velmi příznivá situace. Kolegové by zůstali ve Štrasburku a práce by byla prováděna specialisty v Talinu s nízkými náklady. Tak se vyhneme monopolu a přihlásíme se k myšlence evropské integrace a zajistíme také ochranu dat. Dále bych chtěl vyjádřit své přesvědčení, že právě Madame Malmström je schopna vyřešit tuto komplikovanou úlohu. A děkuji vám. Děkuji, pane kolego. A další je pan Diaz de Mera, dvě minuty Pepe. Děkuji, paní předsedkyně. Já to vyřídím telegraficky. Nejprve bych chtěl poblahopřát panu Poelovi k jeho zprávě. Mělo to celé skončit do 30. září a musíme velice efektivně pracovat do té doby, než vyprší hluta Návrh komise obsahuje i navrhovaný eh, harmonogram týká se to i prodloužení původní eh, sunset doložky. Musíme tedy mít takový harmonogram, který by bylo prostřednictvím komitologie možné dále prodloužit. Přičemž to je postup, který zatím nepodléhá parlamentnímu dohledu a to si myslím není dobré. Za druhé, musíme vědět, jak dopadly testy. Musíme být o nich podrobně informováni. Dále bych chtěl navrhl, podpořit návrh zpravodaje, abychom se obrátili na účetní dvůr a jednali podle jeho eh, stanoviska, pokud tento systém selže. Chtěl bych poděkovat za tuto zprávu. Myslím, že tady opravdu chybí solidarita. Musíme velice pečlivě zvažovat eh, také otázku finanční pomoci pro ty členské státy, které poprvé začínají se znovu usídlováním uprchlíků. Jedná se samozřejmě i o věc, která si vyžádá finanční analýzu. Děkuji, paní Gilom. Jedna půl minuty. Vážení kolegové, Myslím si, že co se týče společného programu Evropské unie pro znovu zlování, musíme poděkovat panu Tavaresovi a ostatním je třeba, aby členské státy se plně zapojily do znovu usídlování, protože zatím není dost států, které by byly u sebe eh, na základě programu usídlovaly uprchlíky. Eh, také vidíme, že někdy podmínky jsou skutečně velice tvrdé až tragické. Myslím si, že samozřejmě musíme zajistit bezpečnost osob, které jsou zvláště zranitelné. Pochopitelně, že každý stát sám si musí činit vlastní priority a vlastní rozhodování. Toto je určitě důležitá a těžká výzva vzhledem k tomu, že zatím se k tomuto novému uspořádání členské státy eh, staví velice vlažně. Eh, znovu usídlování, integrace, to je samozřejmě velice důležité a musíme se postarat o to, aby celý tento tento podnik byl úspěšný. Je třeba také eh, aby se další členské státy více zapojily do programu pro znousídlování a třeba vnést také příslušné změny v fondu. Děkuji paní kolegyně. Jako poslední debatěně pan Obrvajo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkající. V mnoha členských státech a patří tam i Rakonsko. Vůbec nevíme, kam s novými azylanty občané se právem brání proti novému přijímání. Jak je potom možné, že zde hovoříváme o znovu usídlování uprchlíků v EU a že tento plán chválíme? Již máme plán tedy na to, abychom do EU eh, přijali eh, uprchlíky, které jsou například již transitní země jako v Ukrajině a myslím si, že právě v době ekonomické krize je to něco, co mě uvádí opravdu v údiv. Je to naprosto eh, šílené, protože já musím říci, že já si myslím, že je důležité, abychom mohli uprchlíky poříkat, posílat i zpět, protože není možné, abychom uprchlíkům slibovali stejný eh, ekonomický statut, jako máme u nás. Eh, Uprchlíkci ano, ale nesmíme otevírat brány ekonomickým uprchlíkům. My potřebujeme lepší ochranu vnějších hranic, rychlé procedury a také konsekventní readmisy. Nyní ukončuji tuto debatu a dostáváme se k procesu Catch Jako vždy máme na tento proces pět minut. Jako prvního řečníka se vybrala pana Luhana. Prosím principiu de bază asigurarea unui nivel sporit de colaborare și solidaritate între state. Evropský uprchlický fond se opírá o kooperaci a solidaritu mezi členskými státy, ale to se nemůže dít v jednotlivých zemích. Společná evropská iniciativa je vele důležitá a sice proto, aby to znovu usídlování bylo optimální. My máme solidní program, který zajišťuje efektivitu i solidaritu. E, tento rámec je nutný, abychom dali najevo, že členské státy mají skutečný zájem na znovu usídlování. Jednotlivá Jednotlivé snahy členských států musí být podpořeny i finančními pobídkami, jež budou konsekventně vypláceny. A tak lze projevit skutečnou solidaritu Evropské unie vůči globálnímu problému uprchlických proudů a můžeme podpořit účast jednotlivých států. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Marinescu. Aș vrea doar să încep în primul rând cu o remarcă. Cred că și pentru... Děkuji, paní předsedající na úvod bych chtěla říci, bych chtěla udělat takovou poznámku. Týká se to kolegy, kteří sedí nalevo ode mě. Myslím si, že to též můžeme říci i například o občanovi EU, který se dopustil nějakého zločinu a musí být navrácen zpět do své země a nyní k přechodu ze SIS 1 na SIS 2. Pravděpodobně k tomu nedojde před koncem roku 2011 a já bych rád věděl od komise, co se stane, pokud členové, které nejsou členové šengenského prostoru, se k tomu připojí, protože komise nám neposkytla žádné datum, které by říkalo, kdy začne fungovat SIS 2. Dodatečné náklady a potřeba nových investicí jsou pravděpodobně jasnou věcí. A pokud se podíváme na ten nouzový plán SIS 1 plus 2 a pokud ho chceme realizovat, tak bychom se měli lépe koordinovat. Děkuji, další řečník. Děkuji, paní předsedající. Před rokem jsme se všichni nacházeli ve volebním boji. A e, šlo nám zejména o to získat znovu náš mandát. A dobře víme, že mnoho zemí se velice v bolení voji věnovalo otázce Schengenu a šengenského prostoru, ale členské státy mají velice různé postoje. Například je zde otázka nedostatečných kontrol na vnějších hranic, nedostatečné kontroly přistěhovalectví. A dále také otázka, do jaké míry se má Bulharsko a Rumunsko podílet na šengenské spolupráci. Měli bychom být solidární, ale s kým vlastně? Kdo má projevovat solidaritu. Vidíme, že systém Evropské unie a členských států je zneužíván a proto je nejvyšší čas, abychom byli solidární s občany, kteří trpí politikou Evropské unie. A jako další řečník paní Luling. Grazie, signor president. Děkuji, paní předsedkyně. To, že Evropě dáváme eh, novou eh, strategii pro znovu usídlování, znamená, že eh, garantujeme lidská práva a současně omezujeme ilegální přistěhovalectví. Děkuji zpravodajům a paní komisařce Malstromové, protože nyní máme k dispozici cený nástroj, zejména pro ty země, které se nacházejí v oblasti Středomoří, jako například Itálie, které dosud nemohly počítat ani s účinnou solidaritou členských států a ani s e, rovnoměrným rozdělením e, příslušností. E, takovéto politiky je nutno vybavit odpovídajícím rozpočtem, ale je také zapotřebí prováděné programy ověřovat, zajišťovat follow-up a vyměňovat si osvědčené postupy. Lidská práva. Tady platí, že musíme nejzranitelnějším skupinám, nezletilým dětem, ženám obětem násilí poskytovat eh, nejvíc pomoci a ochrany, ale vím, že paní komisařka Malströmová eh, mm, se na to zaměřuje. Děkuji, pan Mölco. Paní předsedkyně, v této chvíli Evropská unie disponuje neuvěřitelnými finančními obnosy. Eh, po podpůrném balíku ve výši 750 milionů miliard by se nyní měly uvolnit další peníze, ale nikoli na zajištění eh, hranic. Ostatně šengenská hranice má eh, tolik děr jako ementál, ne nikoli pro dobrovolné přijímání uprchlíků eh, z třetích zemí. 600 tisíc milionů eur. Ehm, pokud má Evropská unie tolik peněz, ať podpoří raději evropské rodiny, aby se zvýšila porodnost a abychom zamezili bezdětnosti. Místo toho ehm, otevírat vrata třetím zemím je nutno přesně uplatňovat ženevskou konvenci a ta se nevztahuje na armády ekonomických uprchlíků. A chceme-li vynakládat miliardy, tak je můžeme vložit do agentury Frontex a nikoli nikoli do hrobu šengenského informačního systému. Děkuji. Kolegyně, kolegové, máme před sebou ještě tři řečníky v rámci postupu Catch the Eye. Všem eh, ještě dám slovo, i když eh, překračujeme již časový rámec. Prosím, abyste byli struční. Nyní teda má slovo pan Paska. Doufejme, eh, bude mluvit méně než minutu. Děkuji. Děkuji. Paní předsedkyně, chci mluvit o šengenském informačním systému. Víme, že tento systém stál hodně peněz, připravuje se již dlouho, e, náklady na realizaci stoupají, výsledky nejsou známy. Asi by bylo na místě provést audit provedených prací na tomto systému a zvážit, zda je života schopný, e, zda umíme dokončit práci na tomto systému tak, aby byl užitečný pro Evropu a pak se rozhodnout, jak dál. Pokud jde o e, znovu usídlování, souhlasím, že je zapotřebí Eh, vypracovat legislativní normu, jež by omezila ilegální eh, migraci do Evropské unie a která by vytvořila podmínky pro legitimní přesun. Ale bylo by asi zapotřebí využít zkušeností našich kolegů z rozvojových zemí, které vypovídají o tom, že ne veškerá migrace a ne všechny cesty zemí do Evropské unie eh, jsou povahy omezení bezpečnosti těchto e, lidí, ale z ekonomických důvodů. Děkuji. Nyní má slovo pan Ernhauser, prosím stručně. Děkuji. Zcela stručně jednu poznámku, nebo spíše několik poznámek týkající se e, zprávy paní, pana Maňky. A chtěl bych se postavit proti jakékoliv navýšení příspěvku na sekretariát, tedy tyto 1500 euro. A zároveň chci říci, že jsem naprosto proti navyšování pracovních míst z personálu zde v parlamentu. A pokud by se po vyhodnocení přispělo k tomu, že budou dát, dány k dispozici další částka 1500 euro, tak si myslím, že je to opravdu výsměch vůči daňovému poplatníku. Já říkám, eh, já jsem se domluvil s panem sekretářem, s panem Maňkou a hovořím o jeho zprávě. Paní předsedkyně přerušuje, eh, milý kolego, Nyní hovoříme o jiné záležitosti, takže jako další má slovo pan Boris bude poslední v Catch the Eye. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl poblahopřát k další úspěšné zprávě panu Koelo a dnes se nemůžeme vrátit od SIS-2, jestliže uvažujeme o bezpečném systému. SIS-2 musí být zaveden do provozu a proto je třeba pokračovat v této činnosti a podporovat komisi v této věci. Chci připomenout, že nový vízový eh, zákon počítá eh, s i z povinností biometrických údajů. CC1 plus, ne, SIS 1 plus to neumožňuje, kdežto SIS 2 umožní rychlou verifikaci údajů, takže nemůžeme přestat pracovat na SIS 2 kvůli bezpečnosti. Musíme si samozřejmě přát, aby to bylo zdařilejší a bezpečnější. Nedávno jsme rovněž přiděla, přijali taková rozhodnutí, která na základě dlouhodobých víz je možné ehm, zajistit dobrou komunikaci v celé zóně šengenské oblasti. Musíme doufat, že práce bude efektivnější a úspěšnější a přeju v tomto směru všechno nejlepší komisi. Děkuji, než dám závěrem slovo ještě oběma zpravodajům. Má slovo nyní paní komisařka Malmström. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji moc krát všem členům eh, za podporu a komentáře eh, k těmto dvěma velmi důležitým, byť obtížným tématům. Začnu eh, SIS 2. Uznávám, že to je dlouhá sága, jak již dnes někdo řekl. Je to komplikovaný materiál, je to obtížné, jistě jsme mohli letos udělat lépe v minulosti, ale domnívám se, že jsme se snažili snažili s tím naložit velmi transparentně a důkladně. A komise doslova postupovala podle cestovní mapy předložené radou. A rada se již shodla na závěrech na posledním zasedání. Došlo i k, roz, projevily se i rozdíly, ale shodli se na tom, že eh, milník 1 byl úspěšný. A nyní spolupracujeme s různými experty, abychom posoudili a definovali konečné požadavky členských států ehm, k plnění teda operativních potřeb a k dodržování dodržení konkrétního harmonogramu do budoucna. A tento návrh předložím 3. a 4. června ministrům a budeme diskutovat o tom, zdali dojde ještě k dalšímu posouzení tohoto po létě. A samozřejmě po celou dobu budeme pracovat transparentně a spolupracovat s Evropským parlamentem a pravodajem. Dále otázka eh, k novým členským státům přistoupení Bulharska a Rumunska. To proběhne eh, prostřednictvím SIS 1 eh, a již teda přípravy pro Bulharsko a Rumunsko Rumunsko jsou ukončeny. Samozřejmě, že se připravujeme na, doufejme, úspěšný milník nebo test milníku dvě a máme také určité otevřené, otevřená řešení a určitý teda záložní plán do budoucnosti. A um, chtěla bych také poděkovat všem členům za jejich podporu, panu Kueliovi. Chci říci, že vás ujišťují o maximální transparentnosti a angažovanosti komise, pokud o spolupráci s v spolupráci s parlamentem. Pokud jde o znovu usídlování, souhlasím s panem Buzutilem s tím, že je to velmi dobrá iniciativa, která neexistovala předtím. Jde o to eh, vlastně sjednotit snahy členských států a mm, snažit se o zmírnění tlaku na prchlické tábory eh, globálně. A jistě budeme moci inspirovat členské státy, aby lépe využívali fondy a aby eh, koordinovali svá úsilí s UNHCR. To zajistě posílí naši roli na globální scéně, ale ale pomůže také těmto eh, lidem v nouzi. Eh, UNHCR odhaduje, že pouze v loni 747 tisíc lidí potřebovalo nutně pomoc v tomto ohledu, eh, takže ty potřeby jsou obrovské. Eh, domnívám se, že panuje také velká shoda o eh, cíli a účelu tohoto fondu. Doufám, že eh, nalezneme shodu také o postupech, tak abychom plán mohli přijmout bez otálení. Některé, někteří poslanci se vztáhli také k takzvané interní solidaritě debatě. Prostě je to poněkud jiné téma. Já uznávám, že i toto je zapotřebí. Komise již mm, předložila návrhy v tomto ohledu. Předložili jsme dočasný mm, suspenzní mechanismus v rámci dublinského nařízení. Mm, vytvořili jsme evropský velkou podpornou kancelář, která bude zřízena na Maltě. Máme i maltský pilotní projekt, který hodnotíme a souhlasím s tím, že musíme nalézt způsoby, eh, jak teda mm, zajistit udržitelnost těchto úsilí. A mm, komise také eh, bude dále zkoumat obecné eh, vnitřní mechanismy solidarity v rámci EU. Ehm, předložíme to co nejdříve, je to teda jiné téma, nicméně velmi důležité. Děkuji mnohokrát panu panu Coelhovi a panu Tavaresovi i panu Alvarovi za jejich práci na těchto dvou důležitých materiálech a hledíme vstříc eh, další spolupráci v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji paní komisařko a závěrem mají slovo oba zpravodajové. První pan Coelho, dvě minuty, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také všem, kdo eh, se laskavě vyjádřili o této věci. Paní komisařko, eh, parlament si je vědom, že vy jste zdědila všechny tyto problémy a my se spoleháme eh, na to, že to budete schopna vyřešit. Velice jsme rádi za to, že kladete tak velký důraz na transparentnost ohledně termínu, ohledně harmonogramu. Byl by to špatný signál, kdybychom si nestanovili termín pro migraci, protože kdybychom roz, prodlužovali mandát komise ad infinitum, nebyl by to dobrý signál. Myslím si, že snad bychom se měli držet toho termínu, který nastavil parlament. A pokud se to nedá dodržet, pak snad byste se mohla obrátit na Evropský parlament a žádat o prodloužení, pokud by to bylo nutné. Ale prodlužovat ad infinitum mandát komise by znamenalo, že bychom vyslali velice velice ne, špatný signál. A vaše eh, představa eh, řídící rady eh, pro globální řízení tohoto programu. Já chápu, že váháte s tím, aby se nějak omezoval mandát takovéto rady. Myslím si, že Možná eh, návrh parlamentu nevyznívá tak dobře jako ten původní návrh eh, komise, který by byl znamenal, že by v té řídící rady byli i jiní účastníci. A proč tedy by měly tam být ostatně jenom eh, komise a členské státy. Proč by tam nemohl být zastoupen také parlament? Tady bychom také potřebovali záruky transparentnosti. Pan Tavareš na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Ani... Děkuji všem. Děkuji, ani pan Tavareš, děkuji všem, ani se chci věnovat otázce znovu usidlování uprchlíků. Já si myslím, že je důležité, abychom se jistým úspěch, způsobem semkli, protože je to problém, který můžeme vyřešit eh, pro nás i pro uprchlíky. Problematika uprchlíků je samozřejmě obtížná. Kdo jsou uprchlíky? Jsou to děti, kteří eh, ztrácí rok za rokem, protože nemohou chodit do školy. Musíme se snažit o to, abychom opravdu co nejrychleji dospěli k určitému řešení, protože je to naléhavá záležitost. Dobře všichni víme, že máme k dispozici určité nástroje, ale ty nestačí. Máme rozpočtovou linii, ale ta také nestačí. Nemáme dostatečné prostředky pro to, abychom mohli mít opravdovou znovu usidlovací politiku pro uprchlíky. Proto jsme přistoupili k zprávě z vlastního podnětu, proto to máme na pořadu jednání. Musíme se snažit přijímat uprchlíky rozumným způsobem a to také znamená, že do toho musíme zapojit regiony a obce a zejména musíme vyřešit celou řadu byrokratických problémů, protože pokud eh, uprchlíci a jejich děti, eh, kteří nemohou navštěvovat školy, nemohou studovat, ztratí příliš mnoho času, tak eh, Potom budou muset klepat na dveře různým úřadům v, evropským stát, v evropských státech. A je to příliš vše obtížné a souvisí to také s tím, že členské státy dostatečně nespolupracují, například v oblasti vystavování transitních dokumentů. Proto tedy potřebujeme například jeden jediný referát, které se, který se bude věnovat znovu usidlování a bude proto výlučně kompetentní. Tedy je třeba do toho zapojit členské státy, je třeba mít koordinaci také s budoucí evropskou diplomatickou službou. Tímto způsobem můžeme efektivně spolupracovat. Nej, nemůžeme stále jenom vyčkávat. Musíme co nejrychleji integrovat tyto uprchlíky v Evropské unii. Tímto ukončuji debatu a hlasovat se bude zítra v poledne ve 12 hodin. A dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to zpráva pana Alveše, která se týká zvláštních opatření v oblasti zemědělství pro regiony, které eh, pro velmi odlehlé regiony. Nyní má slovo